Můžeme začít. Eh, vítám všechny na této schůzi výboru pro ženy. Já celé odpoledne budu předsedat této schůzi. Než eh, začneme se slyšením, eh, mám několik oznámení. Nejdříve, pokud souhlasíte, schválíme zápis nebo promiňte pořád jednání, dále eh, zápisy ze schůzí 21. Eh, března a 27. března. Souhlasíte? Schvalujeme je? Ano. Eh, dále sdělení předsedkyně. Pokud vím, tak žádné, žádná zvláštní oznámení nemám. A nyní tedy můžeme přejít ke slyšení. Jsme velice rádi, že zde můžeme přivítat eh, Mary Robinson, eh, která byla eh, prezidentkou Irska v letech 90 až 97 a je předsedkyní nadace Mary Robinson pro klimatickou spravedlnost. A bude hovořit k nám právě k tomuto tématu a tak bez dalšího zdržování předám slovo yeah, please. Sorry, we have a point of order. Avec tout le respect que je dois à Madame Robinson, qui est une femme que j'admire et... Paní Robinsonová je žena, kterou uh, obdivuji. Je, um, vy, vykonávala velice důležitou roli také v Irské republice. Já chci říct, paní předsedkyně, o, omlouvám se. Uh, uh, Ehm, byla věno, eh, Saudská Arábie ehm, by měla ehm, tedy v podstatě eh, je eh, legrační, je konsternující, že tato země by měla prosazovat práva žen. V Saudská Arábie považuje ženy za méně cené tvory. Eh, eh, mimo jiné je zakázáno že nám řídit auto v Saudské Arábie. Eh, to je tedy v radě žen jsou muži, kteří mají plnovousy a mají hájit práva žen takže dostat nebo přidělit toto, tento post Saudské Arabie, to skutečně tedy tady je e, třeba jim připomenout, že je třeba chránit uh, lidská práva. Um, velké množství zemí hlasovalo pro tuto volbu v OSN, proto jsou vlastně e, komplici. Je to poškozování práv žen a rovnost ti Ehm, proto je tři, toto sice není na pořadu jednání, ale chci říci, že ehm, je třeba toto naprosto odsoudit velice jasně. Ehm, je, je skutečně tu, je to, je to zesměšnění, je, zesměšňování žen, je to e, práv žen, je třeba to odsoudit. E, e, tato, je to asi proto, že toto je takový falešný spojenec, který sice propaguje um, islámský radikalismus neuznává právě, práva žen. Proto je to třeba jasně říci tady na tomto výboru Evropského parlamentu i na uh, plénu v Arabském republiku. A děkuji, že jste mi dala slovo, paní předsedkyně. Já omlouvám se, že jsem trošičku narušil pořád jednání našich prací, ale obávám se, že skutečně toto si to zaslouží. Ano, Myslím, že všichni s vámi můžeme souhlasit. Budeme to řešit na další schůzi koordinátorů. A e, tam budeme rozhodovat o tom, co s tím uděláme. Předpokládám, že e, výbor se shodne na tom, co jste říkal. Předtím, než předám slovo Mary Robinson, a chtěla bych ještě nejdříve předat slovo zpravodajce a paní Engströmové. Děkuji, paní předsedkyně. A vím, že se všichni těšíme na to, co nám řekne Mary. Samozřejmě jsme velice rádi, že je zde dnes mezi námi. Já mám jenom několik stručných připomínek na úvod. A chtěla bych vás všechny přivítat, všechny hosty i odborníky, kteří mezi nás přišli. Mohu říci, že pro mě Mary Robinson v podstatě stělesňuje eh, boj za klimatickou spravedlnost. Stělesňuje eh, obavy milionů eh, mužů a žen, kteří se snaží bojovat proti změnám klimatu. Často se na celou řadu lidí zapomíná v této oblasti, především na znevýhodněné skupiny. A my i budoucí generace bychom prohráli, pokud nebudeme jednat hned. A jsme velice rádi, že zde máme také eh, Stefanie Del Zotto a Jenny Stefanzon. Eh, jsou to aktivistky, které poukazují na to, že eh, klimatické změny probíhají nyní a že mají vliv na nás všechny. A myslím, že je důležité podívat se na to, jak můžeme postoupit dále nyní. To, co bylo schváleno v Paříži minulý rok, je něco, co je velkým průlomem, pokud jde o klimatické změny a dopad na ženy. Zároveň to zdůrazňuje, jak je důležité bránit ženy v této oblasti. Víme, že klimatické změny mají velké dopady na ženy a dívky. Klimatické změny rovněž zhoršují existující nerovnost, diskriminaci, Eh, domácí eh, násilí, a kterému ženy čelí v každodenním životě. Eh, ženy i bez další podpory se snažily bojovat za zmírňování dopadů klimatických změn. Existuje celá řada aktivit, které, aktivistek, které se snaží o to zlepšit situaci v jednotlivých oblastech. Ženy rovněž se snaží o inkluzivní iniciativy. Zapojení žen a mužů do rozhodovacích procesů je něco, eh, co je stále problematické, protože zapojení žen není dostatečně zohledňováno. Vede to k další marginalizaci a většímu riziku. A nízké zastoupení žen na vysokých eh, postech a na postech, které mají vliv, eh, to je něco, co vede k pomalému zavádění politik, které zohledňují dopad klimatických změn na ženy. A Existující eh, zdroje na financování klimatických eh, kroků eh, stále nedostatečně zohledňují dopady na ženy. Ženy často nejsou příjemkyněmi těchto fondů. To se musí změnit. Je třeba, aby zelený eh, fond a další fondy na boj proti klimatickým změnám. Tyto fondy musí zohledňovat a také postavení žen. Proč je to zásadní? V roce 2015 Světová banka zveřejnila zprávu, která ukazuje, že klimatické změny v oblastech, jako je subsaharská Afrika a jihovýchodní Asie, eh, mohou vést eh, k tomu, že více než 100 milionů lidí a bude žít ti v chudobě. A v důsledku klimatických změn se musí eh, stěhovat eh, mnoho lidí. A můžeme mít až 200 milionů eh, klimatických uprchlíků do roku 2050. Je třeba, abychom se soustředili na dopady klimatických změn a kterým se můžeme vyhnout. Je zde obrovská příležitost. Je třeba snažit se zohlednit eh, rovnost pohlaví eh, a dopad klimatických změn na rovnost pohlaví. Je třeba, aby ženy a dívky eh, také mohly profitovat z investic v této oblasti. Existuje zpráva které, jejímž cílem je poukázat, um, ukázat komisi a členským státům, jak je možné ženy a dívky zohlednit a, a zajistit eh, klimatickou spravedlnost. A v současné době je mezinárodní situace volatilní. Um, Brexit, Putin, Trump. Nicméně otázka, eh, klimatické um, spravedlnosti je něco, na co nesmíme ani v tomto těžkém kontextu zapomínat. Uh, já se velice těším na zajímavou diskusi a byla bych ráda, abyste se se mnou podělili o své názory ke zprávě, kterou vypracovávám. Děkuji a paní Ekström. A nyní bez dalšího zdržování mohu předat slovo paní Mary Robinson a bývalé prezidence Irska a předsedkyni eh, nadace Mary Robinson. Jsme velice rádi, že jste přišla mezi nás. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce paní Ekström a přeji vám vše nejlepší eh, při vypracovávání této zprávy. A toto slyšení je důležité. Toto téma rovnosti žen a mužů a klimatické spravedlnosti je zásadní a jsem ráda, že mohu přispět k této zprávě. Jde zde o otázky, které jsou mi blízké. Ženy, rovnost pohlaví a klimatická spravedlnost. Potřebujeme, aby výbor FEM i další výbory Evropského parlamentu zajistili, že e, ženy a klimatická spravedlnost budou zásadní při implementaci pařížské dohody stále podceňujeme dimenzi pohlaví v oblasti klimatických změn. Práce probíhá na úrovni OSN, aby zde existoval akční plán pro rovnost pohlaví. Já jsem minulý rok měla otevřené oči, když jsem cestovala do zemí na které mají klimatické změny velký dopad. Byla jsem speciální vyslankyní OSN pro klima a byla jsem svědky velkých such v některých oblastech. Cestovala jsem do tzv. suchého koridoru střední a Afrik- Ameriky, kde má velký dopad El Niño. Tato oblast je hodně postihována eh, dopady klimatických změn. Setkala jsem se se ženami v Hondurasu. A byly to ženy z eh, vesnic v Hondurasu. A seděli jsme pod velkým eh, stromem a já jsem viděla tu bolest v jejich tvářích. A jedna žena se mě zeptala, jak máme žít bez vody. Já nikdy nezapomnu tu otázku, jak má člověk žít bez vody. A tyto ženy mi ukázaly, jak jsou ohle dohodlané, aby eh, mohly být odolnější, jakým způsobem eh, šetří vodou. Eh, voda byla na příděl. Zároveň se snažili pěstovat jiné plodiny než kukuřici, protože ta je náročná na vodu. A jejich příběh je eh, zásadní pro to, o čem hovoříme v Evropském parlamentu. Ženy mají, eh, jsou více postiženy klimatickými změnami kvůli svým tradičním rolím. Jsou otevřené změnám. Má nadace se snaží o zahrnování domorodých žen do vytváření globálního akčního plánu. Já se velice těším na to, až si vyslechneme eh, Janine Stephenson ze eh, Rady Sami. A eh, také se těším na příspěvky dalších řečnic o klimatických změnám. Je zásadní, aby byla pařížská dohoda implementována a abychom se snažili při boji proti klimatickým změnám, respektovat lidská práva a rovnost pohlaví. To jsou základní principy klimatické spravedlnosti. Klimatické změny to je obrovská nespravedlnost v dnešní době. Ti, kteří jsou nejzranitelnější a nejméně odpovědní e, za způsobení klimatických změn, to jsou ti, kteří budou nejvíce e, trpět. A pokud dojde k navýšení teploty o více než 1,5 e, stupně Celsia, svět pro celou řadu lidí se naprosto změní. Je třeba eh, řešit ehm, klimatickou spravedlnost tam, kde je to nejnutnější. Je třeba, aby eh, průmyslové země se snažily redukovat emise skleníkových plynů. A před pařížskou dohodou Evropská unie sehrála klíčovou roli. Byla ambiciózní a na svých ambicích trvala také v Paříži. A díky tomu finance až 100 miliard eh, dolarů ročně eh, do roku 2020 eh, byly schváleny. A zároveň 180 miliard dolarů by mělo být vydáno na boji proti klimatickým změnám v Evropě, včetně zmírňování a adaptace. Zároveň je třeba podporovat rozvojové země, aby se mohly připravit na dopady klimatických změn. Je také třeba investovat do nových technologií. Klimatické změny nemají vliv jenom na lidi v rozvojových eh, zemích. Má to vliv i na nás zde v Evropě. Extrémní počasí je stále častější a stále intenzivnější. Eh, různé oblasti v Evropě eh, budou trpět různým způsobem. Na každého z nás bude mít klimatická změna jiný vliv. Je třeba, abychom zajistili to, že budou existovat politiky, které se budou snažit a zahrnout lidi z nejrůznějších oblastí do řešení tohoto problému. Pokud jde o účast zahrnutí, je třeba, aby Evropská unie zajistila, že e, budou vyslyšeny hlasy těch, na které mají klimatické změny největší dopad. Je třeba poslouchat ty, kteří e, jsou nejvíce postiženi. Je třeba zajistit, aby hlas žen byl slyšet při vytváření politiky v oblasti boje proti klimatickým změnám. To je chytré a trvale udržitelné. Moje zkušenost dokazuje eh, to, že když eh, zahrneme ženy do vytváření politik na boj proti klimatickým změnám, má to pozitivní dopad eh, jak pro ženy, tak pro muže, tak pro celou planetu. <clears throat> ženy v Hondurasu i zemědělci ve Větnamu trpí tím, že se objevují stále častější um, bouřky, které ničí jejich úrodu. A větnamská vláda a Eh, ženská unie ve Větnamu se snaží posilovat eh, odolnost zemědělců proti dopadu klimatických změn. Díky eh, dobré přípravě nikdo minulý rok nebyl během bouřek zraněn ani nepřišel o život. A díky takovýmto krokům je možné dát ženám příležitost, aby jejich hlas byl slyšet, aby se připravili na klimatické změny. Zároveň se snažíme o to zasahovat takovým způsobem, abychom bojovali proti předsudkům a vůči ženám. Evropská unie musí zajistit, aby při implementaci pařížské dohody existovaly odpovídající kroky. A UNFCC má eh, genderový akční plán, eh, který eh, bude realizován tento rok. Tento akční plán pro Evropskou unii znamená, že by měla podporovat rovnost pohlaví při vytváření klimatických politik. Já tento cíl Evropské unie vítám a byla bych ráda, aby EU šla ještě dále, aby se snažila překonat překážky eh, existující v současné době, které brání tomu, aby eh, ženy, které jsou eh, nejvíce ovlivněny klimatickými změnami, mohli do vytváření politik eh, zasahovat. Existují některé základní kroky. Eh, ty zahrnují například eh, konkrétní krátkodobé cíle, vytváření kapacit pro delegáty, pro ženské delegáty, aby mohly se účastnit schůzí v této oblasti. Zároveň je třeba vytvořit způsoby, jak zahrnout ženy do vytváření politik v rámci UNFCC. <clears throat> tak, aby ženy se mohly přímo účastnit eh, vytváření a politik v oblasti klimatických změn. To je naprosto zásadní. Je třeba také uznat eh, hodnotu znalostí a vědomostí eh, domorodých žen, žen, eh, na které mají klimatické změny největší dopad. Je třeba posílit možnosti těchto žen, aby mohly hovořit jménem svých společenství. Je důležité, aby vyslanci na UNFCC a také poslanci Evropského parlamentu poslouchali ženy na místě. Nejenom, aby hovořili, ale aby také poslouchali to, co ženy eh, říkají existují eh, důkazy o tom, že pokud máme zajistit smysluplnou účast všech relevantních hráčů, eh, pak máme pravděpodobnost uspět. Eh, občanská společnost se bohužel zmenšuje, je na ní tlačeno a celkově je v mnoha zemích potlačováno. Jsou to organizace, které pracují a, a hájí sociální a, a ekonomické prostředí žen. Je třeba, abychom chránili uvolnili tento prostor v našich společnostech a v rámci Evropy. Občanská společnost je důležitým aktérem při rozhodování eh, vedle vlád a vedle E, podniků a je potřeba zajistit jejich účast, zejména tady e, vidím určité řešení pro klimatickou, e, klimatickou řešení klimatických změn. Já jsem se sama účastnila pochodu v Dublinu minulý sobotu, abychom podpořili vědeckou komunitu, která hraje klíčovou roli v klimatické spravedlnosti. Občanská společnost má legitimní hodnotu a pro propojeném světě vidíme nové způsoby, jak se lidé mohou mobilizovat. Je eh, potřeba, abychom si uvědomili, že když dostanou lidé hlas, nebude tím snižován eh, význam těch důležitých hráčů, ale stanou se lepšími lídry. Zajistit lidem jejich práva je klíčovou zásadou při implementaci pařížské dohody. EU eh, e toto říká, ale často není vyslyšeno. A eh, to moto EU je třeba zachovávat jednota v diverzifikovanosti. Neměli bychom vnímat jenom eh, ty, ty osoby jako oběti, ale jako agenty změny a ženy, by měly být, ženy by měly být v centru tohoto, který, tak, aby vytvářely svět budoucnosti, který všichni chceme. Můžeme nacházet odvahu ve slovech Desmonda Tutua, který řekl, eh, který eh, v panelu, který jsme spolu předsedali v New Yorku před 6 nebo 7 lety a ehm, bylo to to s eh, hromáždění mladých lidí a lidé, ti mladí lidé měli tablety a byli na tweetu a mm, Pan biskup Tutu byl velmi uh, jaksi eh, tou situací motivován a moderátor mu řekl, pane eh, eh, arcibiskupe, jak to, že jste takový, takovým optimistou a on se na ní podíval na moderátorku a řekl, ne, já nejsem optimistou, jsem vězněm naděje a to je velmi hluboké vyjádření, protože naděje znamená, že najdete v sobě energii něco činit, dosáhnout nějakého úspěchu úspěchu. Eh, možná nedosáhnete tolik, možná ta sklenice zůstane stále jen napůl plná, ale ta naděje je o tom, že najdete v sobě sílu něco činit. A o tom je i tento výbor. My všichni bychom měli být eh, vězni eh, naděje, abychom dosáhli, dosáhli výsledku v boji proti klimatické změně. Děkuji. Děkuji velmi mnoho za toto vystoupení, velmi inspirující a velmi motivující. A nyní bych ráda předala slovo paní Elině Bardrem, která je z Evropské komise, je v čele jednotky A1, která se zabývá mezinárodními a interinstitucionálními vztahy generálního ředitelství pro eh, klima. Eh, paní Bardram musí v pět hodin odejít, ale je zde i její zástup zástupkyně z jednotky C6 pro klimatické změny a ta bude k dispozici, pokud jde o vyjasnění otázek, které byste měli. A nyní tedy prosím paní Elinu Bardram. Děkuji, paní předsedající. A je mi velkou ctí i potěšením, že mohu vystoupit před vaším výborem a to po eh, tak eh, významném mluvčí. Mm, chtěla bych se připojit k těm, kteří eh, připomněli mm, velké zásluhy paní Robinson na půdě UNFCCC a v oblasti rodové rovnosti. Nepochybně paní Robinsonová je jednou z nejdůležitějších, jedním z nejdůležitějších obhájců této agendy. Vzhledem k tomu, že jsem v čele jednotky pro mezinárodní eh, eh, vztahy, vedu také jednání společně s předsednictvím, rotujícím předsednictvím rady a v tomto pololetí je mým partnerem, eh, je vedoucí delegace malcké předsedající a to je též žena, což bylo v posledních letech, něko, několika letech pravidlo. Z Paříže tomu bylo též tak tak i eh, za lucemburského předsednictví, kde to byly samé ženy eh, paní Kuny Hidegard a která se tež velmi význačně účastnila boje za klimatické mm, aktivity. Tyto e, osobnosti, Laurence Dubian a další, jsou velmi e, význačné hráčky, které přispěly k vzniku pařížské e, dohody a k tomu, že je skutečně tak participační, jak je. Pařížská dohoda byla zmiňována mnohokrát, je novým východiskem, pokud jde o klimatickou spravedlnost. A tady bychom si měli připomenout, že eh, namísto, aby se zaměřovala na zmírnění dopadů, což, byl hlavní, což bylo hlavní zaměření kyotského eh, protokolu, eh, nyní se zaměřujeme na technologické transfery, budování kapacit a další věci, které jsou důležit, stejně důležité jako zmírňování dopadů v rámci této smlouvy. Pařížská smlouva je také dynamická eh, v tom, že eh, si uvědomuje, že ty národní vstupy dohromady Eh, eh, stále neplní, dohromady neplní všechny Prahy nastavené vědeckými eh, výzkumy, ani ten prah Prah 1,5 stupně, který se dotýká zejména malých ostrovních států, jejichž přítomnost, vůbec přítomnost na té pařížské dohodě byla tím ovlivněna. Ta dynamika smlouvy umožňuje to, aby mezinárodní společenství znovu zase zasedlo k vyjednávacímu stolu opakovaně a vyhodnotilo dosažený pokrok, vyhodnotilo navrhovaná řešení a rozhodlo, jak zlepšit eh, ambice těch jednotlivých cílů. Na druhé straně pařížská dohoda je výsledkem mezivládního procesu a pokud jde o provádění této dohody, je potřeba se dostat na tu úroveň jednotlivých států. Ty jednotlivé vstupy ze strany států států musí být převedeny do konkrétních politik a opatření. A o to od roku 2014 EU usiluje, kdy hmm, ty cíle 2030, snížení o 40 od 90. let. Toto snížení bylo dohodnuto hlavami států. Eh, máme za sebou eh, dekády eh, zkušeností implementace klimatických politik, které umožnily transformaci na nízkoemisní společnosti a jsme připraveni tuto politiku rozšiřovat směrem nahoru. Na základě těchto regulatorních a politických zkušeností máme zájem pracovat s zeměmi G20, které potřebují velmi rychle pokročit a protože protože tyto ekonomiky mají na svědomí 80 globálních emisí. A abychom skutečně nastavili globální eh, eh, klimatickou spravedlnost, je potřeba si uvědomit, že tito hlavní hráči mají eh, v rukách klíč k tomu, aby omezili globálně emise. Cíle udržitelného rozvoje jsou dalším úspěchem roku 2015 společně s pařížskou dohodu, eh, jakož i financování rozvojových politik, to je výsledek práce v Addis Abebě. A měli bychom tyto jednotlivé dohody eh, využít ve smyslu jejich synergií a uvědomit si univerzálnost těchto aktivit. Neměli bychom současnou nejistotu geopolitickou eh, nechat, aby ty aktivity omezovala, zmírňovala, protože je za námi stá, je zde stále síla a motivace k té transformaci a různé hráči z občanské společnosti společně se soukromým sektorem mohou dosáhnout eh, dalších změn, které jsou nezbytné. Ještě pár slov k otázce po, rovnosti pohlaví e, e, demokracie, lidská práva a rovnost pohlaví jsou věci, které jsou e, nezbytné i v dosažení mezigenerační rovnosti v oblasti klimatických změn. V zemědělských společnostech zejména mají ženy v tomto klíčovou úlohu, jejich úloha je velmi významná. Eh, cíle EU jsou zajistit, aby účast žen, eh, rodová rovnost eh, byla předpokladem pro efektivní klimatické politiky. A na základě vyjednání pařížské Eh, dohody EU podpořila zapojení eh, genderové rovnosti ve všech úrovních jednání eh, ne všichni, ne vše, co jsme chtěli, je v pařížské dohodě, ale je tam určitě to, že je potřeba eh, propagovat eh, rodovou rovnost a posílení postavení žen ve všech aktivitách. Jsou tady odkazy na eh, i v tom, nejenom v té úvodní části, v té preambuli, ale v té vlastně operativní části, zatímco ta preambule se věnuje nějakým těm průřezovým tématům i v těch těch vlastn, v tom eh, vlastním normativní části textu se objevují. Velmi konkrétně komise se tedy nejenom eh, aktivně účastní vytváření těch budoucích programů eh, aktivity v oblasti rovnosti rodu a jsem ráda, že, si, že to bylo zaznamenáno, že si toho, si toho ostatní všimli, ale pracujeme také na konkrétním financování pro podporu těchto programů programů v rámci procesu UNFCCC. Zaujala mě zmínka možných opatření, jejímž cílem by bylo řešit některé ty překážky v tomto procesu a tady bych ráda se touto problematikou, touto otázkou zabývala dále. Dále evropský eh, rozpočet eh, určitě podporuje eh, účast těch nejslabších rozvojových zemí, kde podporujeme řešíme také budování kapacit, takže tady je určitá společná plocha a sdílení zájem, pokud jde o kroky do budoucnosti. Přizpůsobení se klimatickým změnám víme, že je třeba věnovat těm eh, pozornost těm skupinám, které jsou zranitelné a nejvíce vystavené. Komise eh, se zabývá touto otázkou adaptace v rámci EU a toto vyhodnocení dám možnost eh, vymezit, co je problémem, co funguje dobře a zhodnotit, zda stávající adaptační strategie je, by měla být revidována a pokud ano, je třeba třeba vymezit ty nejzranitelnější skupiny. Pokud jde o rozvojovou spolupráci, tady spolupracujeme u, úzce s kolegy z DG DEVCO, eh, aby bylo, jasn, aby bylo zajištěno, že nejenom klimatické aspekty, ale také aspekty genderové rovnosti jsou eh, nedílnou součástí všech těchto politik, takže veškeré ty jakési křížové kontroly musí být provedeny předtím, než je rozhodnuto rozpočtovými autoritami, rozpočtovými orgány o přidělených financích. Takže na závěr bych ráda řekla, že myslíme velmi vážně eh, naši Mm, práci v oblasti genderové rovnosti a klimatické spravedlnosti a chceme eh, v této problematice nadále působit a pracovat a jsme připraveni jednat se všemi zájmovými skupinami a se všemi aktéry zde v Bruselu, ale i během těch samotných jednání. Já, jsem, jednání. Já myslím, že je důležité, že abychom byli, eh, eh, aby bylo patrné, že spolupracujeme a že hledáme společná řešení řešení k těmto otázkám. Děkuji. Jako další dostane slovo paní Stefanie Del Soto z DG, uh, eh, eh, programová ředitelka z, eh, Děkuji. Z, z z Rádůzné organizace Le Monson La Femme. Já děkuji za pozvání, je mi velkou ctí, že jsem mohla přijít. Uh, Eh, na tuto akci. Le Moncelon Le Femme je belgická nevládní organizace, která se zaměřuje eh, na genderovou rovnost a vývoj eh, vzdělání sociální hnutí za posle, v posledních 20 letech. Cílem je prosazovat genderovou rovnost a solidaritu ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Africe a Latinské Americe a především si eh, ceníme výměny eh, zkušeností v oblasti společných výzev, což je, myslím, věc, která je velice potřebná. Já jsem připravila PowerPointovou prezentaci, která je trošku se starala vzhledem k eh, příspěvkům předchozích řečníků, takže já některé věci vynechám a zaměřím se na prvky, které budou relevantní. Je tady, jsou tady určité předběžné úvahy, Jak víte, přetrvávají strukturální nerovnosti mezi muži a ženami. Přesto že ženy nejsou homogenní skupinou, tak skutečnost, že je člověk žena, zůstávám důvodem k diskriminaci, a to i přes veškeré mezinárodní nástroje a závazky, které byly přijaty do posud. Je mnoho studií, existuje mnoho studií, průzkumu, které ukazují, že dopady v souvislosti s klimatickými změnami více postihují ženy. V mnoha zemích um, oni zajišťují živobytí eh, domácnosti, co týče produkce potravin a to samozřejmě souvisí s rolemi jednotlivých pohlaví. Je důležité eh, mít na paměti koncepci pohlaví jako sociální konstrukce, souvisí to s rolemi a kodifikovanými vztahy mezi muži a ženami, souvisí to s mocenskými vztahy, hierarchickými e, strukturami. Samozřejmě se to během času a prostoru mění. Pokud přijímáme genderový přístup, tak samozřejmě může tam být propagace participace žen, to je klíčové, ale je to širší, je to také o existujících vzorcích, o mm, řešení strukturálních nerovností. A vzhledem k tomu, že politika není genderově neutrální, je třeba e, to mít na paměti i v jednání o klimatických změnách a příslušných politikách. Také je třeba se uvědomit, že prosazování lidských práv zůstává výzvou především vzhledem k tomu, že genderová rovnost souvisí s dlouhodobými změnami mm, mm, změnami typu chování mm, nástrojů pro ochranu lidských práv nelze propagovat bez příslušné demokratické kontroly, bez politické vůle a příslušných rozpočtů. Je e, zajímavé se podívat na příklad naší organizace Remte Bolívia, která působí v Bolívii. Je to součástí širší sítě, e, kde jde o to, jak ženy mění ekonomiku. My jsme spolupracovali na projektech během tří let. Šlo o mm, prezentaci tradičních znalostí žen a integrování doporučení do veřejných politik eh, klimatických změn. Já bych eh, řekla velice stručně, že především šlo o participativní přístup, který kterého se podíleli, na kterém se podíleli akademici i místní organizace, ženy z lokálních komunit, celá řada aktivistů, obhájců ženských práv. A tady je důležité začínat od začátku, jak se postupovat z, z dola nahoru a uh, najít vazbu mezi akademickou sférou a lokálními komunitami což také ukazuje realitu, jaká je vnímána na místě. Když mm, došlo ke dramatickým změnám v životě žen během několika let, byla mm, větší eh, expozice přírodním katastrofám, nepředvídatelnost deště, strážek vlastně stížila zajišťování obživy, eh, byl větší problém s přístupem k vodě, to znamenalo více práce pro ženy. Samozřejmě eh, byl tady velký mm, problém pro ženy se zajištěním potravin a měli mé, ženy měly méně času, méně času se účastnit schůzí. Další efekt byl migrace i v rámci státu. Muži cestovali do měst, někdy i ženy sami museli cestovat do měst. A při ehm, eh, výkonu zumácích prací také byly více vystaveny násilí a eh, spousta s tím celá řada předružených problémů. V tomto projektu bylo velmi důležité ukázat, že ženy již konkrétně jednají, že využívají tradiční znalosti ehm, místa Mm, a přírodních podmínek na zmírnění efektů klimatických změn, například eh, rotace plodin, eh, využívání organických hnojiv, eh, zřízení odpadu a podobně. Nebudu tady zacházet do detailů. Ten projekt také mm, byl zaměřen na podporu mm, vedoucí úlohy žen, úspěšných aktivit žen a také se zaměřoval na eh, opatření na zmírnění dopadů a eh, opatření na místní i národní úrovni. Co je třeba tedy říci? Also a three years project and it very much helped in terms of um, empowering uh, women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 Um, I wanted to show you actually uh, this mandala, which uh, unfortunately is in French, but um, this was the result of um, work, a creative work we did with uh, some of our partner organizations. Eh, některých našich partnerských organizací a mým úkolem je ukázat, že eh, se nejedná jenom o ekonomické jaksi posílení, ale jde o Mm, to je jenom jeden z aspektů, tedy posílení role žen, mm, ženské skupiny na místě to vnímají i jednak jako kolektivní i individuální otázku. Jsou tady různé aspekty. Mm, pokud je to power on, tak je, jde o dominanci, přístup k zdrojům, solidaritu, kolektivní angažovanost. Pak tu eh, eh, jde o sebedůvěru, možnost eh, činit vlastní rozhodnutí a volby. Jak vidíte, je toho tady hodně. Nejde jenom o ekonomické posíl, posilování. Klíčové otázky, které je třeba zodpovědět Samozřejmě nemůžeme eh, mm, odlišit nebo oddělit tyto otázky od otázek lidských práv a efektivity. Participace žen byla prezentována jako něco ef- účinnějšího, efektivnějšího, přičemž jsme viděli, že v Marrakeši jsme trošičku změnili tu perspektivu, jsme to spojili s přístupem založeným na lidských právech Eh, já jsem chtěla říci, že ženy již jsou aktivní, že to je již, existuje efektivní participace, ale musí být eh, reprezentovány eh, přítomný jednání, je důležité um, si všimnout, že stávající ekonomické paradigma je asi součástí toho problému a je důležité Mm, si položit otázku, zda model založený na neplacené e, práci pro ženy a e, otázka e, konečných přírodních zdrojů bude i nadále fungovat. Pak je tady otázka komodifikace žen i přírody, což jsou úvahy, které je třeba zohledňovat a řešit i z etického hlediska. Pak jsou tady e, důkazy rostoucího násilí na ženách. A mm, specifické důsledky klimatických změn a klimatických katastrof také dochází k velkému nárůstu násilí v oblasti využívání přírodních zdrojů. My si nedovedeme, nemůžeme dovolit tyto vazby, mm, tyto věci nespojovat. Já jsem chtěla říci, že jde o krátkodobých a dlouhodobých otázkách, jde o individuální a kolektivní právě otázky patentů, zabírání půdy, to je, jsou věci, které je třeba také brát v úvahu. A jak už řekla paní Robinson, je důležité naslouchat si navzájem, navzájem se od sebe učit. To musí být eh, přes všechny, eh, ve všech sektorech, ve všech oblastech a ve všech úrovních. Abych to uzavřela, krize je také příležitostí a urgentní hrozba pro někoho realita by nám měla dát příležitost spolupracovat na skutečné změně a to souvisí se stanovením, stanováním cílům a e, zajišťováním odpovídajícího financování. Děkuji. E, děkuji. E, poslední, jako poslední z řečníků dostane slovo paní Janine Stefanson z e, Arktické rady e, a rady sámy. Vážené ženy, vážení muži a vážení lidé různého pohlaví. Jsem velice ráda, že eh, k vám dnes mohu hovořit a říct vám svůj příběh. A někdy bych si chtěla vyslechnout také vaše příběhy. Jmenuji se Jany a narodila jsem se eh, v rodině eh, pastýřů. Stále tam žijí. Narodila jsem se v, v té filozofii, že když um, soby jsou spokojeni, e, jsou spokojeni všichni. A já vím, že to je něco, e, co má úzký dopad na e, životní prostředí. Eh, jsme samijové. Eh, žijeme v severní části Skandinávie a ve v severovýchodním Rusku. Máme eh, velice úzké vazby na naši půdu a na životní prostředí. A máme způsoby, jak se snažíme komunikovat a chápat přírodu. A snažíme se pochopit to, jak příroda funguje. Před eh, asi 25 eh, lety eh, nám ale příroda přestala říkat, jak funguje. Přestali jsme pozorovat určité vzorce fungování. Některá období vůbec nepřišla a některá období naopak byla mnohem delší. A to má různý dopad na můj život, na můj každodenní život. A každý den eh, čelím klimatickým změnám. A není to hrozba, je to zkrátka něco, co existuje a eh, je to opravdu závažné. A pro nás počasí je zásadní. Je to něco, o čem eh, každý večer u večeře hovoříme. Něco, co neustále sledujeme. Snažíme se počasí předvídat, protože náš život na počasí závisí život pastevců sobů závisí eh, právě na počasí. Potřebujeme vědět, co přijde. A já jsem dlouhou dobu naslouchala stařešinům a, a jejich hovorům o klimatických změnách a skutečně mě to znepokojuje. Nevypadá to optimisticky, ale musíme eh, brát eh, tyto diskuze vážně. Je potřeba, abychom učinili konkrétní kroky, abychom učinili těžká rozhodnutí abychom vytvořili politiky, abychom dospěli k systémovým změnám, a ke změně života. Musíme to udělat my všichni. <clears throat> Celá řada z vás si může říkat, jak klimatické změny mohou neustále ovlivňovat něčí život. A Já skutečně, eh, pokud je osoby, závisím na počasí. Musíme hledat a pastvu pro soby. A to závisí na počasí. Když se rychle počasí mění, nebo vzorce počasí, když se rychle mění, eh, někdy se teplota v zimě může eh, změnit až o 35 stupňů. To znamená, že dochází ehm, k náhlému mrazu nebo náhlému tání. A to znamená, že soby nenaleznou ehm, dostatek eh, pastvy a my tak musíme hledat eh, nové možnosti pastvy pro ně. Zároveň a eh, v zimě hodně eh, prší v poslední době. A to tak nebývalo, vždycky sněžilo. A to znamená, že soby nemohou nalézt pastvu, protože pastvu necítí čichem. Já jsem vyrostla tak, že jsem um, byla zvyklá na to, že na jaře se uh, se, že brzy na jaře se nesmí uh, narodit mláďata, protože uh, zemřou, protože nemají šanci na přežití. A dnes se to znovu a znovu stává. Samozřejmě klimatické změny představují problémy pro soby, pro chovatele sobů. Um, v jezerech se mění proudy. A to znamená, že eh, místa, kde se dalo dříve přecházet, už se přecházet nedá. A soby se propadají. A v roce 2015 300 eh, sobů se utopilo, eh, když jsme přecházeli jezera. A co jsme mohli dělat? Jenom to pozorovat. Nemohli jsme dělat nic. Zároveň eh, tímto způsobem zemřeli i lidé. A proč? Protože se klima eh, mění. Eh, my platíme svými životy za klimatické změny a bude to ještě horší, pokud nedojde k systémovým změnám. Potřebujeme obnovitelné zdroje a potřebujeme změnit svůj životní styl. Obnovitelné zdroje zelená energie sebou ale přináší obrovskou odpovědnost. V tuto chvíli na celé planetě mnoho eh, modoro, domorodých lidí eh, je svědkem toho, že jejich práva jsou narušována. A právě kvůli přechodu eh, k zeleným energiím. Ale chápejte mě dobře, my potřebujeme zelenou energii, jsem pro ní, ale nemůžeme neustále narušovat práva domorodých lidí. Domorodci, eh, ženy, mladí lidé eh, jsou často vystavováni ehm, ohrožování, ale také vraždám kvůli tomu, že se snaží eh, bránit svoji půdu a svůj styl života. A ve Švédsku máme celou řadu komunit, které se snaží bojovat proti hm, větrným parkům. Sobě se totiž bojí přiblížit se těmto větrným parkům a tak se tam nemohou pást. Tato energie jde do velkých měst. My z ní nic nemáme. Na začátku minulého století a také v 50. letech nás nutili, abychom se přestěhovali, když například byla postavená velká přehrada. My jsme museli odejít a ustoupit e, ze své půdy. Neustále eh, se požaduje udržitelný rozvoj, eh, více energie. Ale kdo za to platí? Já znám cenu eh, udržitelné energie. <clears throat> A potřebujeme klimatickou spravedlnost pro přechod k udržitelné energii. Potřebujeme udržitelnost. Nemůžeme mít trvalé udržitelnou těžbu nebo ekologickou těžbu ropy či zemního plynu, musíme myslet úplně jinak. A proto jsem ráda, že zde dnes mezi vámi mohu být. Eh, já vám tleskám za to, že zde máte první slyšení na téma eh, klimatické spravedlnosti. Ale proč to trvalo tak dlouho? Eh, chtěla bych k vám přijít ale také s výzvou. Když hovoříme o klimatické spravedlnosti, je spravedlnost eh, jenom něco, eh, co je dáno lidem, kteří eh, dokážou hovořit vaším jazykem? Nebo mají i ostatní nárok na spravedlnost? Mají také práva? Vaše děti mají práva? Mají zvířata práva? I když nedokáží hovořit vaším jazykem, i když nedokáží bránit svá práva, tak jako to umíme my. Mají rostliny práva, mají řeky práva, má země právo. S tímto konceptem klimatické spravedlnosti, myslím, zahrneme všechna práva v nedávné době jsem byla svědkem toho, že řeka získala eh, svoji právní ochranu. A to je to, co potřebujeme. Potřebujeme začít zde v Evropském parlamentu. Potřebujeme bránit eh, práva země. Potřebujeme prá- bránit práva řek a nenarozených generací. Děkuji. Well, thank you, Mr. Eh, děkuji paní eh, Stefanson a mm, zbývá nám pár eh, minut na vystoupení ehm, členů, členek výboru. Jsou tady poslanci či poslankyně, kteří by chtěli vystoupit. Maria, prosím. Uh, je vais parler en français. I will speak in French. Já budu mluvit francouzsky, protože je důležité využívat jaz- naše eh, jazyky. Nejprve chci poděkovat za tyto svědectví, která byla mm, dnes prezentována. Já jsem pyšná na to, že se mohu účastnit této diskuse eh, výboru pro práva žen, které často řeší eh, témata, která se neřeší v jiných výborech. Jak jste řekli, Eh, jde o eh, naději něco změnit, i když ty signály, které dostáváme, nejsou vždy příznivé. Věřím, že eh, tato naděje žen a mužů v tomto výboru sdílí v velké většině, angažují se v jednotlivých procesech. Já také souhlasím s tím, co bylo řečeno, že je možné ty otázky řešit Eh, aktuální otázky, ale také je nutné řešit eh, způsoby nebo modely, jakým žijeme. Tady právě mm, je škoda, že eh, zástupkyně komise odešla, ale někteří další přišli, tak mně především chybí koherence politiky v Evropské unii. A já jsem poslouchala komisi, která hovořila o KAP 21, o výboru DV, DEVKO, který má pomáhat nejzranitelnějším zemím, aby, se, mm, aby mm, byli schopni změnit příslušné modely a současně jsem měla možnost se účastnit jednání jiného výboru, komise, eh, výboru pro mezinárodní obchod. A bylo velmi zvláštní, že mezinárodní obchod Eh, vlastně posiluje intenzivní ekonomický model, ve jakém žijeme, to znamená nadprodukce, nadspotřeba, který posiluje, který je posiluje eh, zrychlující se globalizace. Já nejsem proti globalizaci, já jsem proti eh, zrychlující se neregulované globalizace. A ty modely, které my tady vyvíjíme v Evropě, jsou modely, které posílí uh, o globální oteplování. Dva příklady. Dohoda s Kanadou, kterou jsme právě dohlasovali, jako Evropský parlament, při, eh, přímo eh, podporuje využívání eh, břidlicového plynu. Když respektujeme CAP 21, pak souhlasí a souhlasíme se s mm, vybudováním nových plynovodů v Kanadě. Na jedné straně CAP 21, na druhé straně podepíšeme dohodu o volném obchodu s kanadskými partnery, která E, která je sice zprátelená země, ale v otázkách klimatických změn se neangažuje dostatečně. Druhý příklad. Podepsali jsme dohodu o volném obchodu s Ganou. Mm, já jsem tam s kolegy byla minulý týden a viděli jsme katastrofu, důsledky katastrofu, e, kterou mm, mm, kdy, kdy tato dohoda vlastně posiluje intenzivní zemědělství a oslabuje Eh, místní produkci, eh, kterou většinou dělají ženy. Nejenom tedy eh, ochuzuje půdu, ale také ženy, které musí mm, dovážet hnojiva, aby bylo možné ještě více produkovat na vývoz do Evropy. A to je katastrofa. No my jsme hlasovali tady v parlamentu. Odhlasovali jsme dohodu o volném obchodu s Ganou která jenom posiluje tuto situaci. Já mm, <laughs> mám velice ráda výbor pro práva žen, která odvádí vynikající právě, ale domnívám se, že tento výbor pro práva žen musí mít možnost eh, mít jasnější, silnější vizi, mm, více se angažovat v jiných výborech, jako je výbor pro mezinárodní obchod. Bohužel, do parlamentu. Eh, souhlasím, tady je spousta práce, ale tady je bohužel většina, která je schizofrení, myslím která tady ve výboru žen řekne, že třeba pracovat na právě žen a bojovat proti eh, um, tomuto fenoménu, kdy chází k, vlastně k eh, chudnutí. Žena současně, když jsou v plén, na plénu, tak hlasují pro tyto zničující dohody. Myslím, že se tady musíme, tady musíme zajistit koherentnější politiku zde v parlamentu, v komisi evropské. Kde Trade je jedna um, osamoceně, příliš osamoceně v těchto oblastech. A je třeba um, být silnější. A to tady chci říct jednu věc v souvislosti s občanskou společností. My velice spolupracujeme s občanskou společností, je to obdivuhodná práce, ale dnes mám pocit, že veškerou zodpovědnost dáváme na občanskou společnost. Tak když se podíváme na sílu peněz a ekonomiky v rozvojových zemích, tak občanská společnost tomu nemůže čelit. Ta je vyčerpaná, když mm, se scházíme s občanskou společností v různých jižních, severních zemích, tak mm, ta občanská společnost je vyčerpaná tváří v tvář ekonomické průmyslové lobby, která platí, a, která platí za to, aby mohli dělat, co chtějí a kde chtějí. Já si myslím, že to je velice nebezpečná hra, kterou, která tady hrajeme s občanskou společností. Často je využijeme jako alibi nebo garanci, ale oni už nemají prostředky na to, aby dobře fungovali. Myslím, že to je spíše apel eh, na tuto občanskou společnost, která má podle mého názoru příliš velkou odpovědnost v souvislosti s modelem, který eh, jim vlastně teď mocujeme. Děkuji, Odehášta. Yeah, thank you very much. Děkuji. A děkuji za velmi zajímavé prezentace, děkuji všem eh, řečníkům. Před eh, dvěma eh, lety jsem měla velmi zajímavou eh, zkušenost, protože jsem se setkala s původními obyvateli Guatemaly, kteří sem přišli sem do Evropského parlamentu a byli oběťmi jednou z těch velkých projektů, který měl za cíl čistou energii a Janista Stefanson o tom hovořila. Je to otázka té původní země, země a živobytí, které ta země eh, poskytuje. A ukázalo se, že tento projekt byl certifikovaný jako eh, projekt, eh, byla to vodní elektrárna a byl to mechanismus čisté energie, který posvětila OSN. Byli jsme tady tři nebo čtyři kolegové a my jsme se obrátili na OSN a na ten mechanismus čisté energie a podařilo se nám něco přece jenom roz, rozpočet poutat či rozjet. Nevím, jestli došlo ke skutečným změnám, ale pro budoucí zprávu paní Engstrom bych toto chtěla zmínit. My potřebujeme trošku mít představu o tom, co mezinárodní orgány, včetně OSN, mohou někdy dělat eh, na úkor původních obyvatel, včetně žen, lidí, kteří jsou původní obyvatele a žijí své úzké vazbě s půdou a potřebují tak zachovat své vlastní živobytí je dobré vědět, že i na severní mm, straně země koule žijí tito lidé, kteří se starají o tato práva, ale ne vždy je to jednoduché. Chci se zeptat hlavně Mary Robinson. Mary Robinson je velmi aktivní ve všech procesech mezinárodních klimatických otázek. Myslíte si, Mary, že je šance, že by se změnila tato politika? Eh, děkuji. K té otázce se určitě vrátíme v těch závěrečných vyjádření paní Pity. Paní Petir. Predsjednice, eh, hvala našim eh, gošćama na njihovim intervencijama. Naravno da svi moramo klimatske promjene promatrati sa velikom ozbiljnošću jer bi one mogle destabilizirati E, svijetu ukoliko svaka država ne učini sve što je u njenoj moći e, i smanji emisije štetnih plinova te osigura prije svega i podršku onima koji su e, najugroženiji. Jistí také podporu těm nejzranitelnějším pokud jde o jednak, na jedné straně je finanční a technologická pomoc a na druhé straně žádná e, e, zpráva, žádné e, řízení těchto věcí, tak aby se zohlednily i rozvojové země, čímž by, což by mohlo, pokud tomu tak nebude, vést ke konfliktům, pokud jde o přístupu k vodě, potravinám, poroste chudoba a tak dále. Je potřeba tedy dosáhnout globální solidarity a společnosti společné vedení v těchto věcech nám pomůže snížit rizika, která stojí před námi. Eh, proto je třeba nahlížet na klimatické změny eh, vážně. Každý jednotlivý stát sám za sebe není eh, schopen se s tím vyrovnat. Je potřeba postupovat společně. Potřebujeme konkrétní opatření, které by, které můžeme jaksi vnímat jako dlouhodobé investice eh, do této péče, protože klimatické proměny eh, omezují zdroje a potom vedou k eh, dalším imigračním tokům. Dochází k epidemiím, různým Eh, vlnám eh, klimatických změn čin extrémního počasí a to jsou závěry eh, znalců, kteří hovořili o vlivu klimatických změn na zdraví lidí. Další jsou, je, je výzkum, který byl proveden ve Massachusetts a který upozorňuje na to, že klimatické změny mají také negativní dopad na demografické složení obyvatel. Je to výzkum v USA, kde eh, eh, v letech 31 až 2010, 91 až 2010 každý horký den vedl k poklesu o, v porodnosti 9 měsíců od, po tom dni později, následně. To je tedy konkrétní dopad demografický a měli bychom o takovýchto konkrétních dopadech hovořit a na, nabízet konkrétní řešení. Pokud se zaměříme na sexuálně reproduktivní práva jako taková, to není odpověď na klimatické změny a potřeby žen ani na to, co nás čeká v budoucnosti. Musíme hledat odpovědi na konkrétní problémy a hledat pomoc těm, kteří jsou nejohroženější. E, mezi to může patřit i lepší přístup k obnovitelným zdrojům energie, energetická účinnost. E, já mám tyto, tuto tematiku jako zpravodajka, budu e, to, provazo, budu to v budoucnosti provazovat právě s úlohou žen. Děkuji. Well, thank you to all of you who Děkuji všem, kteří vystoupili. Nemyslím si, že by se již někdo další hlásil a nyní bych tedy Eh, nabídla eh, alespoň krátký časový prostoj všem vystupujícím, aby mohli reagovat asi dvě až tři eh, minuty a potom poprosím na závěr paní Robinson, aby uzavřela celou panelovou diskusi a poté jenom pár slov ještě od paní zpravodajky. Takže kdybychom mohli ve stejném pořadí ta, eh, mm, eh, pronést ty závěrečné příspěvky počínaje tedy zástupkyní komise. Děkuji za komisi. Já bych eh, zareagovala eh, na eh, ta vystoupení, která volají pro, po větší soudržnosti politik, propojenosti politik a já tomu rozumím. Já hovořím spíš z pohledu rozvojové spolupráce, kde máme jasné politiky, pokud jde i o jejich soudržnost či koherentnost, ale vedle toho je jasné, že třetí země jako takové sami definují své rozvojové modely a vyjednávají, pokud jde o, roz, pokud jde o obchodní smlouvy s jinými skupinami. Z našeho pohledu my můžeme se pokoušet o to prosadit konzultativní proces v těchto jednotlivých zemích, tak aby bylo zajištěno, že je konzultováno i předem s jednotlivými skupinami. To je z pohledu rozvojové spolupráce a ta soudržnost těch politik je um, eh, jaksi do, dodržována, ale nevím, jak to eh, vypadá v návaznosti na ty obchody, dohody o volném obchodu. To, co řekla kolegyně na samém počátku, e, ve světle rozvojové pomoci, zejména po pařížské smlouvě, je zajímavé e, vnímat situaci v rámci INDC. INDC připravuje veno rozvojovými eh, zeměmi eh, mohou být někdy citlivější než ty, která vznikají v průmyslových zemích a v budoucnosti bude zásadní, abychom, aby i průmyslové vyspělé země eh, byly, brali ohled na integraci genderových otázek do klimatických politik. Další věc, kterou vnímáme v rozvojových politikách, je ta, že ten aspekt rodový genderu je většinou navazován na adaptaci, přizpůsobení se. A nám jde o to z pohledu komise, abychom mm, tyto genderové ohledy zapojili i do aktivit, které mají za cíl eh, zmírňování eh, dopadů Eh, tady jsme před několika měsíci zahájili iniciativu, která se zaměřuje na eh, gender a eh, energetiku tak, abychom jako konečný uživatel energetických zdrojů byli tím dočeni, ale aby také Eh, jejich příjemci jako ženy eh, a měli k ním přístup ke zdrojům energie jako zdrojům pro eh, příjem a v rámci hodnotového řetězce z hlediska technického i, i z hlediska jakéhosi vedení, aby ženy byly těmi, které se zapojí do tohoto řetězce. Ať tolik bych, tolik z mé strany a nyní dám slovo eh, další prezentující k závěrečným poznámkám a to je eh, paní Delzoto. Děkuji. Eh, souhlasím s tím, co bylo řečeno o konsistentnosti a soudržnosti těch politik, jejich provázanosti. To je nez, mm, určitě věc, kterou, na kterou nesmíme zapomínat. Pokud jde o sexuální a reprodukční práva, to není jenom otázka mm, antikoncepce nebo řízeného rodičovství, ale je to širší otázka přístupu k zdravotní e, péči a je to také otázka konkrétních specifických okolností, například v situaci přírodních katastrof, kdy se to stává větším problémem pro ženy. Eh, má to co dočení se širší škálou problémů, mezi které patří eh, násilí na ženách a další věci. Děkuji, děkuji také za stručnost a Jany Stefanson, prosím. Děkuji za položené otázky a eh, vnímám, že zde zazněla celá řada důležitých témat. Já bych možná zmínila Ehm, ještě jednu věc, odpovědnost, kterou má člověk, eh, kterou máme v rámci rodiny, ale kterou má EU eh, v širším kontextu, protože celá řada těch klimatických projektů poškozuje práva eh, původních obyvatel a pařížská smlouva a UNCCC a také systém Red Plus, to, je, to jsou všechno systémy, které poškozují původní obyvatelstvo a um, jejich přístup k půdě. A je to obtížné ani ve Švédsku. Tento konflikt nebyl vyřešen. Naše komunita se, je, se sama sebe zastupuje před soudy, nemáme finanční uh, zdroje, ani právní zdroje, abychom si najímali právníky, abychom se sami uhájili před těmi korporacemi, které dostávají finance eh, například z Fondu pro zelené eh, klima. A to je třeba změnit. To je politika, která musí jít ruku v ruce s pojistkami. Ty pojistky se nedostaly do pařížské eh, smlouvy pouze v úvodních ustanoveních, ale my bychom chtěli, aby být, jakové pojistky tam byly a, a Evropská unie bude tudíž muset hledat jiné cesty, jak tyto pojistky zajistit. A nyní prosím Mary Robinson, aby uzavřela celý panel velmi eh, stručně. Děkuji Děkuji za vystoupení eh, z pléna. Ta, mm, ten bod, který se týkal soudržnosti a provázanosti politik, ten je skutečně zásadní a to se skutečně neděje. Obchod, zemědělství nejsou provázány a nedaří se to ani v souvislosti mm, s Eh, souvislosti s, eh, se změnami systémovými, tak jak to říkala Jany, my potřebujeme eh, najít cesty k té oběhové ekonomice, cyklické ekonomice, tak abychom věci znovu využívali a používali. To, co říkala Heidi, mm, O tom mechanismu zeleného rozvoje, to, tam došlo k mnoha chybám. To se ví a myslím si, že je snaha ty chyby napravit, ale musíme to mít na zřeteli, na paměti a musíme velmi uh, pečlivě monitorovat veškerá opatření, která jsou přijímána. Jany velmi dobře řekla, že je potřeba se zaměřit na ty, kteří, eh, eh, když vyrábějí čistou energii, dělají to také s ohledem na práva původních obyvatel, na práva žen a tak dále. Já eh, vím od přátel, že nejčastější stížnosti na Eh, stížnosti na poškozování eh, lidských práv jsou proti těm, kteří vyrábějí zelenou energii. Eh, tam dochází ke kácení, poškozování vodních práv, poškozování práv původního obyvatelstva. V pařížské Eh, smlouvě je závazek, který jde po ten 1,5 stupně až 2. To je eh, dobrý, to bude těžké dosáhnout tohoto výsledku, pokud eh, se toho dosahuje cestami, které, některými, které nejsou ohleduplné ke všem ostatním takže tady bych vyzvala Evropský parlament k tomu, aby vnímal eh, důležitost toho, že je potřeba zajistit i klimatickou spravedlnost, aby, byla, eh, byly, aby byly slyšeny hlasy těch, kteří jsou tím eh, dotčeny. Ty, v tom panelu a zpravodajka panelu tady bylo řečeno, že si všichni uvědomujeme důležitost Eh, participace a důležitost toho, že každý má hlas. Je potřeba i na to přispět financemi. Velmi málo financování evropského, rozvojového eh, jde na financování té mm, účasti z těch nejnižších úrovních a na to, aby byl jejich hlas eh, slyšet a to může skutečně vést k vlastním změnám. Zvláštní vyslanec, mm, který byl vybaven mandát, mandátem k El eh, Niño a eh, mandátem eh, generálního sekretáře Antonia Gutereze Eh, tady jsme si uvědomili, že takovou mapou pro aktivity, pokud jde o ty různé agendy 2030, financování, rozvoje a tak dále, že v těchto agendách bychom měli vystoupit z těch oddělených eh, bublin a jak si propojit tyto, tyto aktivity, protože ty problémy jsou sdílené jednotlivé země, některé země jsou jaksi na čele tohoto úsilí a chtějí být na čele tohoto úsilí ale propojení je dobré. Domnívám se, že ten, ta zpráva, která vznikne díky paní zpravodajce, pokud jde o tu klimální, klimatickou spravedlnost, bude i globálně oceněná, protože je tady skutečně potřeba větší solidarity. To zde také zaznělo, žádná jedna, jediná země není tomu imunní těm dopadům, ani není schopna sama o sobě řešit ty problémy. Eh, eh, já si myslím, že tady je analogie s Titanikem, to, když došlo ke srážce s ledovcem, nedostklo se to jenom těch nejchudších v té třetí třídě, ale i té první třídy a ty, eh, kterých se to dotýká dnes, malé ostrovní státy, eh, ty původní obyvatelstvo, to jsou ti testovací eh, kanárci v dolech, ale eh, v následně se to bude dotýkat stále většího počtu eh, lidí. Eh, trauma, obavy, které z toho vedou, ehm, jakési mentální zdraví této, těchto komunit původních obyvatel, tak jak to popsala Jany, která hovořila o té snaze um, budovat si odolnost vůči těmto dopadům. Součástí klimatické spravedlnosti je to, že ta nová ekonomika eh, musí jít ku prospěchu těch nejzranitelnějších. Agenda 2030 říká, že nikdo nesmí eh, eh, být vynechán z toho procesu, nikdo nesmí zůstat pozadu. A to je velmi dobré moto té agendy 2030, když dáme určitou prioritu těm nejzranitelnějším, dosáhneme více, hm, podaří se se nám jaksi vyvinout větší um, trakční síly. A souhlasím také se Stefany, pokud jde o důležitost reprodukčních práv v souvislosti s tím, že je potřeba tyto věci eh, zahrnout do všech těchto úvah pro celou, celé řadu důvodů. Tady si je spousta nenaplněných potřeb, pokud jde o eh, reprodukční práva a plánování. Eh, zároveň za zažíváme velmi negativní eh, vývoj a tento negativní eh, vývoj, eh, který mm, jak si mm, stělesnil v některých bodech prezident Trump, mm, vede to k celé řadě problémů, které se v rozvojem světě zhoršují, HIV a další věci. Ten panel byl velmi dobře vyvážený, domnívám se, a zazněly i zajímavé příspěvky od Eh, posluchačů a já bych eh, velmi ráda podpořila tuto budoucí zprávu. Ráda se zapojím a moje nadace se zapojí v jakékoliv poradenské úloze, eh, abychom, aby, aby parlament stál na čele těchto úsilí o klimatickou spravedlnost společně s rodovou rovností. Well, on behalf of the committee, I'd like to thank... Madam tohoto výboru bych chtěl poděkovat ehm, Ní Robinson celému, mm, všem panelistům za to, že mezi nás přišli. Mm, ještě předám slovo ministru. Eh, strom, děkuji. Já ehm, chci říct si několik slov k občanství, k aktivnímu občanství, protože my všichni ehm, vlastně jsme se toho dotkli. Děkuji, Jany, že jsi že jste mezi nás přišla, že jste tak skvěle, eh, měla tak skvělou prezentaci. Skutečně, se mě, eh, skutečně mě to eh, velice, to na mě udělal veliký dojem. Musíme skutečně být takovými zajetci naděje, musíme naslouchat, musíme naslouchat hlasům, které chceme, aby byly slyšet. Já tady mám delegaci ze Švédska, Ehm, se neúčastní politické strany. To jsou v každém případě je takový zajatci naděje. Ehm, možná si můžete postavit, protože jste velmi důležití, my potřebujeme aktivní občany a tito eh, lidé sem přišli mezi nás, sebou přinesli svoji naději a jsou tady eh, na tomto slyšení a pro mě jste obrovsky důležití a děkuji vám, že jste přišli. Mm, Vidím tady mm, několik poslanců, když se dívám okolo sebe, ale ještě více zástupců veřejnosti. A to potřebujeme. Ten, ta zpráva bude v systému, možná Mary Hannibal přečte, já ji přečtu, mohu ji poslat Jany, ale vy nám musíte pomoci. Vy uh, musíte ve svých organizacích na všech úrovních společnosti hovořit o těchto důležitých otázkách. A tím, myslím, mm, to ukončím. Děkuji. Děkuji všem. Teď si uděláme krátkou přestávku před tím, než um, budeme pokračovat v programu. Děkuji všem řečníkům. Well, can we have some order, please? Um, we do need to get on because we are running quite late. Um, in fact, we are supposed to be... Tak začneme. Eh, měli bychom začít hlasovat za čtyři minuty, asi to nestihneme, máme trochu spoždění. Ale můžeme pokračovat s bodem 6 na pořadu jednání, to jsou pilotní projekty a přípravné kroky v rozpočtu na rok 2018. Spravodajkou je Constance Le Grip, ta zde ale není. A paní Gal Pelč, a za ní převezme slovo. Takže vás požádám, eh, jestli byste byla stručná, protože máme skutečně velké spoždění. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit jménem paní Legrip, která dnes nemohla přijít. Dnes budeme hovořit a hlasovat o pilotních projektech a přípravných krocích, které bude předkládat výbor FEM, rozpočtovému výboru a komisi s ohledem na rozpočtový postup. Obdrželi jsme devět pilotních projektů od většiny politických skupin zastoupených v tomto výboru. Máme tedy široké spektrum různých návrhů, eh, které pokrývají nejrůznější témata, například podnikání žen, eh, zdraví matek, eh, a posílení žen a tak dále. Paní Legrip je zpravodajkou a prostudovala si veškeré projekty předložené sekretariátu a předložila hodnocení všech projektů. dospěla k některým závěrům a já vám je představím. Za prvé, paní Le Grip by chtěla zdůraznit skutečnost, že některé tyto projekty 1, 2 a 3 jsou proveditelné a navrhují velice efektivní kroky. Chtěla by zdůraznit důležitou a řádnou práci při přípravě těchto eh, projektů a žádá výbor, aby podpořil eh, tyto návrhy. Zároveň eh, poukazuje na to, že studie popsané v projektech 4 a 8, ačkoliv představují určité náklady, by mohly být velice užitečné především pokud jde o předškolní vzdělávání a dopad nezaměstnanosti na rodiny a ženy. Dále paní Le Grip bych chtěla požádat členy tohoto výboru, aby podpořili tyto dva projekty. Nicméně paní Le Grip lituje toho, že některé eh, další návrhy 5, 6 a 7, ačkoliv by mohly být potenciálně velice zajímavé, někdy nejsou eh, dostatečně jasné a přesné a proto navrhuje je nepodpořit. A pokud je o projekt 9, paní Legrip se domnívá, že tento projekt který má za cíl implementaci rovnost pohlaví v institucích EU není odpovídajícím nástrojem. Takže paní Le Grip navrhuje, abychom se obrátili na evropské instituce, aby definitovali vlastní <clears throat> politiky rovnosti potraví, pohlaví. Není a proto dobré, aby eh, toto bylo ve formě pilotního projektu eh, či přípravných eh, kroků. A poté, co budeme hlasovat o těchto pilotních projektech a přípravných krocích, budou předloženy výboru pro rozpočet a poté komisi. A od komise bychom koncem června měli obdržet informace. A pokud jde o implementaci ze strany komise, potom se o tom bude hovořit v červenci na eh, výboru pro rozpočet. Jménem paní Legrip bych chtěla poděkovat eh, všem poslancům, eh, kteří vypracovali těchto pět projektů za práci, kterou do toho vložili. Nyní bych chtěla požádat paní předsedkyni, aby dala příležitost kolegům, aby představili navrhované projekty detailněji. Děkuji eh, za tuto prezentaci jménem paní Le Grip. Nyní bude velice krátká prezentace všech, kteří předložili pilotní projekty a přípravné kroky ten seznam projdeme v tom pořadí, které je, takže PP1, cílené iniciativy pro podnikání žen si kanin. Ehm, tak to byla jeden z těch, kdo, co zpravodajka do podpořila, pak zlepšování přístupu zranitelných skupin k mm, mateř, eh, péči matky, Myslím si, že to bylo mm, velice, výstiž, velice výstižný název eh, zajistit zranitelným eh, skupinám přístup k péči mateřství. Mm, tady je diskriminace těch zranitelnějších skupin, je třeba vědět přesně, ehm, mm, čem jsou problémy, je třeba, aby ty projekty eh, Mm, byly zaměřeny na eh, populaci, která je velmi postižena tímto problémem. Mm, tři eh, posílení dívek na celém světě, Beatrice Becera, Ester, Rosa Estera Staragut, je tady ně, některá z nich. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto příležitost vám něco říci k tomuto návrhu. Eh, posilování dívek jako budoucích lídrů. Eh, bohužel eh, eh, ambice mladých dívek jsou stále omezovány i od nejmladšího věku na světě. Tedy nejlepší způsob, jak tuto realitu změnit, je dosáhnout některých cílů v tomto návrhu, aby mladé dívky od 10 do 15 let měly možnost zvolit eh, různé role ve svém životě, eh, inspirovat dívky, aby měly vysoké ambice, protože není, mm, nemá smysl jim vnucovat určitou roli, ale vystavit je různým, různým možnostem, které jsou v jednotlivých zemích v Evropě. Eh, a mm, jaké jsou možnosti práce na plný úvazek, částečný úvazek a podobně. A dále je třeba prolomit tradiční role a modely. Tento pilotní projekt by doplnil eh, finanční možnosti v rámci konkurenceschopnosti růstu a zaměstnanosti. A to je právě Mm, to správné vyjádření toho fondu, kterého to patří a byla by v tom i, mm, byl by toho součástí i vědecké posouzení. Děkuji vám. Nyní se dostáváme k bodu čtyři. A dopad na rodiny v, při konu rodičovství a mm, rostoucí, podmínka rostoucí bídy. Pěněnta López tady není. Bylo by dobré to prezentovat najednou. Je tady někdo jiný, kdo by mm, byl ve všech a který by to chtěl eh, tyto návrhy prezentovat velice stručně. Pokud tady nikdo není, tak přejdeme k bodu poslednímu. Eh, implementace genderového mainstreamingu v EU institucích. Děkuji, já toto chci podpořit. To je projekt na koordinace genderového mainstreamingu v, v evropských institucích. Myslím, že ten rozpočet je omezený a že by bylo dobré vidět, jak, jak by se to mělo dělat, takže to je dobrý návrh. Děkuji. Děkuji všem a omlouvám se, že tak spěchám. Teď musíme přejít k hlasování elektronicky. Máte všichni hlasovací karty. Budeme hlasovat posouzení horizontu 2020 a pilotní projekty jako, ta, jako takové. Já, e, za třetí, e, Eh, celoživotní eh, strategie z eh, celoživotního vzdělání. Přejdeme tedy k horizontu 2020 um, ehm, hm, hm, a rámcový program číslo 9. Spravodajka tady není, takže nemůže nic říci. Kompromis 6. Budeme hlasovat tady. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? tak to je schváleno. 24 padá, přejdeme k návrhu 16. Kdo je pro? Proti? Padá 17. Kdo je pro? Proti? Přijato 5. Kdo je pro? Eh, proti zamítnuto kompromis 7, je pro, proti, Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato jedním hlasem, o jeden hlas. Přejdeme k kompromisu 8. Kde pro? Proti. Toto je asi zamítnuto. Musíme to ověřit. 8. Elektronicky končím hlasování. Přijato. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? přijato. 23, kde pro? Proti přijato. Kompromis 9, kde pro? Proti přijato. Návrh 25 pro. Dvacet devět. Kde pro? Proti. Přijato. Amendment 51. Návrh 51. Kde pro? Proti? Omlouvám se, já mám zastaralý hlasovací seznam. sorry. Amendment 51. Návrh 51, kde pro? Proti? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 12. Kde pro? proti, přijato. Návrh 41, 44 jsou identické, kde pro, proti, přijato. 42 pro, proti, to je zamítnuto. Kompromis 13, kde pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. Návrh 49 pro, proti, přijato. Stavec 8, návrh 50, kde pro, proti, přijato. Návrhy 52, 53 identické, kde pro, proti, je to kompromis 15, kde je pro, proti, ehm, Návrh 1, kde je pro, proti, přijato. Návrh 2, kde je pro, proti, přijato. Kompromis 1, kde je pro, proti, přijato. Návrh 6, kde je pro? Proti? Přijato. Kompromis 2, kde je pro? Proti? Přijato. Kompromis 3, kde je pro? Proti? Přijato. Kompromis 4, pro? Proti? Přijato. Kompromis 5, kde je pro? Proti? Přijato. Tím se, myslím, dostáváme ke závěrečnému hlasování, který proběhne elektronicky. Otevírám hlasování tedy, kon, závěrečné hlasování, končím hlasování. Takže to je přijato jednomyslně. Děkuji. Gratuluji zpravodaji. Další bod je pilotní projekty. Pilotní projekt jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pilotní projekt dvě. Kdo je pro? Proti? Přijato pilotní projekt 3. Ústní pozměňovací návrh pilotním projektu 3. Paní Dechera další. Můžete přečíst ten ústní pozměňovací návrh, prosím. Je to jenom oprava v názvu. Tam byla chyba. Ten název je Empowering Girls in Europe, v Evropě. Děkuji nikoli na světě, v Evropě. Kdo je tedy pro tento pilotní projekt? Kdo je proti? Takže to je přijato. Pak máme pilotní projekt 4, kde je pro, kde je proti, přijato. Pilotní projekt 5, kde je pro, proti, zamítnuto. Pilotní projekt 6, pro, proti, zamítnuto. 7, kde je pro, proti, To ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Pilotní projekt 8. Kde pro? Proti. Přijato pilotní projekt 9. Kde je pro? Proti? To musíme ověřit. Končím hlasování. Takže to prošlo i o jeden hlas. Takže my jsme jich odsouhlasili poměrně hmodně. Děkuji vám. Poslední je je akademické pokračující a délka vzdělávání jako součást ruské strategie celoživotního vzdělávání. Zpravodajka tady není, přejdeme i hned eh, k hlasování. Nejprve mm, na už se nás byl stažen, takže 13. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15. Padá 17. Kdo je pro? Proti? Přijato 16. 19. Bude pro. Proti. Přijato. A přejdeme k dalšímu, což je 20. Pro. Přijato 21. Kde je pro? Proti. Přijato 22. Kde je pro? Proti Přijato 23 pro, proti. si nejsem jistá, to musíme ověřit. 23. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To je přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? proti, přijato. 27, kdo je pro. Dvě části. První, to udělám hlasování. První část, kde je pro, proti, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato. 30 pro, proti, zamítnuto 31 pro, proti, přijato 32 pro, proti, přijato 33 pro, proti, přijato 34 pro, proti, přijato 35 pro, proti, přijato. Návrh 1 pro, proti, přijato. Návrh 4 pro, proti, přijato. Přejdeme k návrhu 5. Kdo je pro? Proti. Návrh 6 je pro. Proti. Přijato. Návrh 8, kde je pro? proti, přijato 9, kdo je pro, proti, přijato 10 pro, proti 11 pro, proti přijato 12 pro, proti také přijato. Takže to je závěrečné hlasování. Děkuji vám. No, no. Okay, well thank you for those who've stayed. If... Děkuji těm, kteří zůstávají, kteří vytrvají a prosím o klid. Order, as, as they say in the British House of Commons, order, order. And I won't inflict that on you again. <laughs> Prosím tedy o klid a budeme pokračovat toto bodem 10, posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru. Paní Anna He, prosím. Tak so mycket, ordförande. Ehm, kära kollegor. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já s potěšením představuji návrh své zprávy, zprávy, o které jsme již hovořili dříve jako pracovním dokumentu. Téma je posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU. Je to velmi široké téma, široký název té zprávy, eh, což nám umožňuje nahlížet na problematiku z různých úhlů pohledu, proto jsem začala pracovním dokumentem s různými úhly pohledu a eh, setkala se s celou řadou nových zpravodajů a po této úvodní práci doufám, že ten výsledek je uspokojivý pro různé skupiny, které přišly s eh, jednotlivými návrhy. Nedávno, když jsem předkládala tuto zprávu, eh, někteří říkali, že některé z těch návrhů jdou příliš daleko a nebo jsou naopak v kompetencích členských států pouze. Já chci ale zdůraznit, že všichni z nás tady v této místnosti chceme posílit postavení žen v EU a posílit jejich rovnost a je tedy na nás a jako na parlament, parlamentu jako veřejně volených zástupcích, poslancích, abychom eh, volali, hm, abychom vznášeli tyto požadavky a vyzývali státy, aby činili více než činí. A to je naše úloha, úloha poslanců. Mm, proto ty požadavky, které jsou příliš silné z vašeho pohledu, například mapování mm, tvorby mest, to je velmi důležitý nástroj k rozšíření povědomí a k definici neobjektivních faktorů, které vedou k vytváření mest a které vedou k nerovnosti mest a i vede to k posílení povědomí i mezi zaměstnavateli a zaměstnavateli zaměstnanci. Vedle toho se domnívám, že musíme pracovat s určitými nástroji a přístupy, tak abychom dali hodnotu, větší hodnotu určitým profesím. Eh, profese ženské mají nižší hodnotu a nižší úctu než některé typicky mužské. A abychom mm, zmenšili rozdíly platové, je eh, nezbytné eh, změnit tento pohled a zajistit, abychom směřovali k tomu rovnější rovnějšímu, k té rovnější tvorbě mest. Já budu eh, navíc eh, nabízet několik pozměňovacích návrhů, které půjdou do větší hloubky. Jednak se týká vzdělávání a druhé násilí na ženách, eh, hospodářské, ekonomické násilí na ženách, které je ohrožuje svobodu E, žen a někdy i jejich přežití. Tato zpráva je klíčová, protože řeší ekonomickou situaci žen a také e, nerovnoprávnost, ekonomickou nerovnoprávnost žen, která přetrvává. Budu nadále se stínovými zpravodaji pracovat na této zprávě a také se zbytkem členů výboru protože naším úkolem je se zabývat všemi možnostmi, které zajistí větší rovnost v rámci EU. Chce se někdo vyjádřit, reagovat na tuto zprávu? Prosím. Děkuji. Jako stínová zpravodajka bych se ráda vyjádřila k této věci za EPP. Nejdříve bych chtěla pogratulovat paní Head za samotnou zprávu, kterou připravila. E, ta spolupráce byla velmi efektivní a myslím si, že návrh té zprávy je na dobré úrovni. E, plně s souhlasím a myslím si, že zpráva také plně odpovídá zásadě subsidiarity. Eh, úloha, kterou ženy hrají a jejich posílení hospodářského postavení je klíčové. Ženy jsou zdrojem mm, pro blaho byt společností a pokud nebudeme věnovat eh, dostatek pozornosti tom, to, této eh, problematice zraňujeme sami sebe. Je to otázka konkurenceschopnosti vedle otázky rovnosti, zvýšení zaměstnanosti žen a e, snižování nezaměstnanosti, nečinnosti e, tím, že se pracovní síla stane více nakloněnou rodinám a zároveň, že dojde k tomu, že sociální služby péče o, jako je péče o děti, péče o stárnoucí e, obyvatelstvo je třeba vytvářet za tímto účelem nové modely. Ženy nechtějí volit rodinu nebo práci, mají za to, že obojí je důležité, kariéra stejně jako rodina. A pokud jde o rovnou stejnou odměnu za stejnou práci, stejně jako u ro, e, lidských práv, ani tady by neměla být diskriminace, rozlišování mezi muži a ženami nemůžeme zde nastavit rozdíly, které nejsou ničím podložené, rozdíly mezi odměňováním eh, žen a mužů a zásada stejné odměny za stejnou práci byla čistě hospodářsky, ekonomicky postavená a proto byla jako taková zakotvena do evropských eh, práv, evropského práva, předpisů, potřebujeme vedle toho nezávazná doporučení členským státům, tak aby členské státy mohly dosáhnout cílů, které jsme si nastavili. plat není jenom otázkou nějakého přání, je to otázka eh, hospodářského, ekonomického významu a ekonomické reality. Musíme mít tudíž v Evropě takové politiky, které zrovnoprávní mzdy nejenom mezi eh, ženami a muži, ale také mezi členskými státy. A ještě jedna důležitá věc, třeba, že ženy mají stejná práva v oblasti přístupu ke vzdělávání a jejich výsledky ve vzdělávacím procesu jsou vyšší. Zároveň statistiky ukazují, že vydělávají o 25 méně a jsou také méně zastoupeny ve vedoucích funkcích. Tudíž eh, těch úkolů před námi je hodně a ke zlepšení situace bychom měli navrhnout doporučení. Eh, přijdu s několika pozměňovacími návrhy, tak aby eh, zpráva získala další přidanou hodnotu. Eh, hodnotu. My tady máme ten základní pohled, pohled ekonomický, ale v souvislosti s otázkou násilí na ženách nejde tady jenom o každodenní násilí. Vedle toho najdeme i násilí na pracovišti a to je problém, který je třeba řešit. Ženy by měli mít lepší možnosti ve vzdělání, zejména v oblasti digitálního vzdělání a celoživotního. E, opakuji se možná a je to dobrá zpráva, zpráva, která je dobrým východiskem pro naší práci. Děkuji. Prosila bych o kratší vystoupení, protože již je 6.15. Za EKR, paní Spitněvska. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jako stínová zpravodajka eh, k této zprávě posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru chci poděkovat za návrh této zprávy. Jsem eh, ráda, že eh, máme možnost se dnes nad tímto textem zamýšlet. mám za to, že posílení hospodářského postavení je přiměřená cesta, vhodná cesta, ale je tady, jde tady i o víc. Musí takové posílení hospodářského postavení být účinné. Musíme tedy použít řešení, mm, osvědčená řešení. Vím, že ve zprávě se mluví o celé řadě problémů a zpráva se na tyto se zaměřuje zejména na situaci rodičů, kteří chtějí nalézt rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. A je potřeba podpořit nové způsoby zaměstnávání, například za využití internetu a dosáhnout také rovné odměny za mm, práci ženu, žen a mužů. A také rovn, eh, nejenom rovné odměny, ale také eh, stejných eh, Eh, důchodů. Eh, Polsko si v této věci vede dobře a můžeme nabídnout určité zkušenosti. Abychom vylečili pacienta, musíme nejdříve dobře diagnostikovat eh, nemoc, která ho trápí. A tady bych možná úplně nesouhlasila s paní zpravodajkou, protože každý problém je zde převeden do určitých sociálních stereotypů. To je možná pohodlná cesta, eh, kterou se můžeme vydat, ale ne vždy je eh, toto správná reakce či správná odpověď. Například kvóty eh, mm, tomu nemohou vždy přispět, někdy mají opačný dopad protože ženy nejsou o nic méně inteligentní nebo kvalifikované, takže použít kvóty by bylo eh, ne, nežádoucí k tomu, abychom posílili demokratizaci eh, veřejných institucí. Tento návrh zprávy by měl být uh, doplněn uh, informacemi o situaci osamělých matek a rozšiřování chudoby mezi nimi. A já k tomu budu mít příslušné pozměňovací návrhy a doufám, že společně dospějeme k žádoucím návrhům. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji. Dále Monika Vádner za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce za návrh této zprávy. My jako zelení se domníváme, že je to velice dobrý základ pro diskuse a s naprostou většinou otázek souhlasíme. Nicméně máme pocit, že se zde neodráží veškeré, veškerá důležitá témata v oblasti hospodářského postavení žen. Není zde pokryto všechno. Eh, samozřejmě naprosto souhlasíme, že posílení hospodářského postavení žen eh, ve všech oblastech. Eh, vypadl mikrofon. Sorry, I don't know why this happened. <laughs> Domníváme se, že posílení hospodářského postavení žen je naprosto zásadní a pro posílení rovnosti a především pak rovnosti mezi muži a ženami. A pokud jde o naše pozměňovací návrhy, eh, které plánujeme, myslím si, že bychom eh, měli odkazovat na balíček eh, pro sladění soukromého a rodinného života, především pokud jde o právo na rodičovskou dovolenou a nepřenositelnost eh, rodičovské dovolené na partnera. Myslím si, že to je něco, o čem budeme nadále diskutovat a parlament by to měl prosazovat. Pokud jde o eh, rovné odměny, musíme zmínit eh, také minimální mzdy a také práci na plný úvazek a odpovídající práci to je v této oblasti zásadní. Eh, dále téma násilí je v tuto chvíli pokryto pouze v tom vysvětlujícím prohlášení. My se domníváme, že je potřeba zmínit také hospodářské náklady na domácí násilí. To by tam mělo být. Rovněž eh, se zde hovoří o veřejném sektoru, to je velice eh, relevantní pro ženy je třeba zdůraznit eh, důležitost veřejných služeb pro ženy. To by se ve zprávě mělo odrazit. A odrazilo se to také eh, v usnesení Evropského parlamentu eh, k 61. zasedání OSN v New Yorku. Já si myslím, že toto téma by zkrátka mělo být výrazněji zmíněno ve zprávě. A pokud jde o další pozměňovací návrhy, eh, eh, budou se týkat eh, vzdělávání indikátorů pro rovnost žen a mužů, žen ve venkovských oblastech a žen ohrožen, ohrozen, ohrožených a zranitelných. Jedná se například o ženy migrantky. To bylo jenom stručně, já se velice těším na další spolupráci. děkuji nyní za EFD. paní Juto. A děkuji, budu velice stručná. A děkuji zpravodajce. Myslím, že je to dobré východisko, to, co navrhuje. Můžeme zpravodajku podpořit v celé řadě věcí. Myslím, že většina z nás si uvědomuje, že toto téma skutečně musí být vyřešeno. Samozřejmě eh, toto nebude všelék. Nevyřeší to všechny problémy, ale bude to představovat určitou páku parlamentu na komisi. A já se domnívám, že by to um, mohl být určitý podnět pro řešení těchto problémů. Pokud jde o rovné odměny, existují příklady členských států, eh, kde eh, je v ústavě Eh, stanoveno, že musí být stejné odměny pro muže i ženy. Ale eh, v realitě je situace jiná. A já si myslím, že se skutečně na tuto věc musíme eh, soustředit. Musíme přijít s návrhy, a které se mohou později odrazit v legislativě je důležité, aby tyto věci um, skutečně měly dopad na každodenní praktický život žen. Myslím si, že to je pravda nejenom u tohoto tématu, ale v celé řadě dalších eh, oblastí, jako je například eh, násilí na ženách. V celé řadě eh, členských států jsou v této oblasti dobré zákony, nicméně realita tomu pak úplně neodpovídá. Stále je zde velká propast mezi eh, legislativou a realitou. My jako politická skupina budeme mít nějaké pozměvací návrhy, nicméně jsme velice rádi, že se zde věnujeme tomuto tématu a, a předpokládám, že na konci procesu budeme mít skutečně eh, dobrý dokument. Děkuji. S ohledem na to, že je skutečně ještě, že je skutečně již hodně pozdě a máme zde ještě jednoho hosta. A chtěla bych požádat zpravodajku, jestli by mohla nereagovat, nebo jenom velice slučně. A skutečně nemáme mnoho času. A prosím, velice, velice stručně. Já bych byla tacka for eh, er Ano, a pouze bych chtěla poděkovat za vaše vyjádření. A skutečně všichni se jsme vědomi toho, že se jedná o velice široké téma a je těžké tam zahrnout všechno. Nyní ale máme příležitost předložit pozměňovací návrhy. Velice ráda slyším, že máte dobré nápady. Ano, předložte pozměňovací návrhy a máme zde skutečně všichni na ramenou velkou odpovědnost. Thank you. Um, thank you. Děkuji, Aně. Děkuji také za veškeré příspěvky. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 5. května. Takže eh, si to poznamenejte, pokud eh, se vás to týká. Poslední bod na pořadu jednání je bod číslo 11, eh, návštěva nadace Kvinatil Kvina. Jedná se o výměnu názorů ohledně práv žen na západním Balkáně. Máme zde Eh, řečnici, která právě přišla, paní Marie Baševskou. Požádali jsme ji, aby mezi nás eh, přišla, protože náš výbor eh, bude v červnu organizovat společnou akci o situaci žen v oblasti rozšiřování EU. Maria Baševská bude představovat pohled ochránců eh, ženských a lidských práv na západním Balkáně. Bude hovořit také o um, situaci občanské společnosti na západním Balkáně. Předávám vám slovo, abyste hovořila o těchto důležitých věcech. Děkuji, paní předsedkyně. A vážení členové výboru FEM Evropského parlamentu. Jménem svých kolegyň a švédské nadace Kvinatil Kvina Abych chtěla vyjádřit, že jsem velice ráda za tuto příležitost, abych vám zde představila situaci ženských práv v této oblasti. V 90. letech na západním Balkáně došlo k velkým změnám a samozřejmě i eh, ke změnám eh, v občanské společnosti. Eh, došlo k, roz, k prohlobení rozdílu mezi muži a ženami. Země západního Balkánu se snažili zlepšit postavení ze žen ve veřejném životě. Přesto ale velké rozdíly mezi muži a ženami jsou stále přítomné. Ženy nemají možnost se zapojit do veřejného života, včetně politiky. A poslední zprávy ukazují, že hospodářské posilování žen je velice omezené, že ženy jsou více ohroženy chudobou a e, méně často mají zaměstnání. Nebezpečí existuje především pro ženy, e, které e, nemají možnost dostat se na trh práce. Ženy většinou pracují v odvětvích, kde jsou nízké mzdy a kde často dochází k porušování práv pracovníků. V důsledku toho polovina populace těchto zemí v podstatě nemá možnost podílet se na eh, rozvoji a to je neudržitelné pro další rozvoj této oblasti. Politické zapojení a zastoupení žen v politice je velice <coughs> nízké. Došlo eh, ke zvýšení v národních parlamentech asi 27 poslanců jsou ženy. Došlo totiž k zavedení kvót, ale přesto ženy nejsou dostatečně zastoupeny v parlamentech, v v obcích a na důležitých místech. Zároveň eh, ženy nejsou dostatečně zastoupeny eh, v důležitých rozhodovacích procesech, které se soustředí na řešení konfliktů nebo politických problémů, kterým tato oblast čelí. Navzdory doporučení usnesení Rady OSN ženy mají velice omezené role při řešení konfliktů, například v Kosovu, v Srbsku a v Bosně a Hercegovině. Na druhou stranu, pokud jde o Firom a Černou horu, role žen není přítomná při řešení politických krizí. Nedostatek eh, genderové perspektivy při řešení konfliktů eh, v této oblasti eh, tyto konflikty ještě prohlubuje a má to negativní dopad na demokratický vývoj. Ehm, ztrácí na tom celá společnost. V celé řadě um, zemí v tomto regionu se zhoršují reproduktivní práva. Není zde dostatečný přístup ke službám v této oblasti a má to negativní dopad především na nejzranitelnější skupiny, jako jsou ženy s postižením a romská komunita. A to neodpovídá ústavám zemí této oblasti. Další, ehm, dalším důležitým problémem je právní stát v této oblasti. Když se podíváme na řešení ehm, případů násilí na ženách, eh, je zde velký problém. Eh, vysoké procento žen je obětí ehm, násilí na ženách a není zde dostatečná ochrana žen proti násilí. Země přijaly legislativu pro boj proti násilí e, na ženách. Nicméně e, zde chybí uznání a chybí zde také služby pro ženy, které jsou e, obětmi. Po ohlášení násilí často není odpovídající reakce a v některých případech pak ehm, mohou být ženy i zavražděny. Občanská společnost se e, snaží zde dělat ehm, práci státu, nicméně e, nemá dostatečnou finanční podporu. Snažíme se skutečně pomáhat komunitám, monitorovat procesy, poskytovat konkrétní služby, ale to by měla být odpovědnost států. Organizace občanské společnosti čelí velkým problémům v celém regionu. To je velice problematické, především v tomto období. Chtěla bych zdůraznit e, některé e, problémy, kterým občanská společnost e, čelí. Um, obvinování ze strany uh, vlády. Také uh, snaha v médiích uh, prezentovat organizace občanské společnosti jako organizace, které pracují proti státu. Dále um, naprosto libovolné, bezúčelné finanční kontroly. Stále rostoucí Ehm, počet e, vylučování občanské společnosti z konzultačního procesu při vypracovávání legislativy a tak dále. E, role občanské společnosti je naprosto klíčová, e, protože občanská společnost se zde drží evropských hodnot. My jsme vaši spojenci. Je v nejlepším zájmu Evropské unie, aby západní Balkán se stal úspěchem pokud nezahrneme eh, rovnost mužů a žen eh, do eh, přístupového procesu, potom to bude představovat skutečně velký problém. Naše zkušenost ukazuje, že zde je skutečně velká příležitost právě v tuto chvíli, abychom udělali něco smysluplného pro ochranu ženských práv. My na vás poléháme jako na své spojence a doufáme, že e, budete monitorovat e, otázku žen při přístupových jednáních. Mnohokrát děkuji paní Marie Baševské, že mezi nás přišla a dala nám přehled o tom, co se děje na západním a Balkáně. Bohužel e, nemáme dostatek času na diskusy s vámi. Měli jsme hodně nabitý pořad jednání. Tlumočníci budou muset odejít. A prosím, Julie. Um, I'm já jsem jednou z eh, poslanců, kteří jsou eh, na delegaci eh, Kosovo. Já jsem byla na společném setkání mm, pro mm, asociační dohodu. Já mám vazby tedy na e, ženské organizace mimo svoji parlamentní povinnosti, takže jsem e, naslouchala tedy ženám e, v mém jednom městě, které, které zažili nejhorší druh sexuálního násilí během války. A nemyslím si, že vůbec můžeme mluvit o situaci žen v zemi, v zemích, kde jsou předmětem podobného násilí aniž bychom o tom mluvili, protože to souvisí s jejich ekonomickým eh, blahobytem. S Ženy, se kterými já jsem se sešla, tak nemají peníze. Nemají žádné kompen, žádnou kompenzaci. Není tam mír, není tam spravedlnost. Jsou velmi traumatizované i 18 let po válce. Eh, my musíme ukázat, že tyto věci spolu souvisí. Musíme skutečně um, řešit ty um, problémy, které eh, pravé příčiny, které brání ženám, aby splnili svůj potenciál. Je to skutečně ne, nedokončené na, na práce. Děkuji, Julie. Příští schůze bude 3. května od 15 do 18.30, 4. května od 9 do 12.30. Děkuji vám za účast, děkuji tlumočníkům.